Vážení kolegové, měli bychom prosadit co nejsilnější usnesení Evropského parlamentu. The strongest ever, yes. I don't know what, what he was. To nejrezolutnější usnesení, nevím, o čem jste argumentovali. Liebe Kolleginnen und Milé kolegyně, milí kolegové, krásný dobrý den. Dnes společně projdeme eh, v našem výboru všechno, co máme, protože předseda je v Srbsku, předseda našeho výboru a pracuje tam dnes a zítra a proto nemůže být s námi. Proto Mm, projdeme všechny záležitosti. Možná, že nebudeme eh, potřebovat ani tolik času, kolik jsme si přece vzali, leda, že byste od minulého čtvrtka nazbírali celou řadu aspektů, což samozřejmě nemohu vyloučit. Myslím si, že teď nemusím předčítat, jaké jazyky jsou všechny k dispozici. Eh, to si všechno můžete dočíst těch budget news E, víte, že zasedání je přenášeno na webstreamu, to je také všeobecně známo a že nemáme žádné zasedání koordinátorů na závěr našeho zasedání. Pravděpodobně vědí alespoň e, vědí alespoň, e, alespoň koordinátoři, protože jim to, doufejme, vyřídili jejich spolupracovníci. Naše příští zasedání koordinátoru se bude konat v pondělí příští týden ve Štrasburku. Co se týče zápisu z posledního zasedání, budeme postupovat tak, jak to činíme vždy, nebudou-li existovat nějaké námitky. Až do konce našeho zasedání bude zápis schválen tak, jak byl předložen. Všichni dostali program našeho zasedání, takže navrhuji, abychom nejdřív protože přece jenom tady máme v sále několik poslanců, začali hlasováním. Takže hlasování začne. K bodu 9, což je založení Evropského dobrovolnického sboru. Maria Muněz je autorkou stanoviska, které budeme odevzdávat. Mají sebou všichni hlasovací lístky. Někteří nemají hlasovací lístek. No, nemusíme hlasovat pomocí hlasovacích lístků. Až prostě po závěrečné hlasování. Hlasovacím lístkem se musí hlasovat až to závěrečné odhlasování stanoviska či zprávy. Takže všechny, kteří mají hlasovací lístky, prosím, aby to zastrčili do příslušné krabičky, příslušného zařízení a ti, kteří nemají prostě žádný hlasovací lístek, tak aby to potom přiřadili k odpovídajícímu táboru. Já. Já. Sorry? Já. Oh. Prosím. Um, Edith, Edith Herzog. Ja, ja. Ja, gut. Okay. Nichtsdestotrotz, wir fangen jetzt an. No přesto. Začneme, jak už jsem řekla, s hlasováním. Potom se dostaneme k odstavcu 1, eh, paragraf 1, odstavec A, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh No, máme tady nový odstavec 1D s ústním pozměňovacím návrhem, který máme k dispozici také písemně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Teď se dostáváme k nařízení. Pozměňovací návrh 6 pro. Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 8 a 9. To můžeme hlasovat dohromady? Ne. 8 pro, proti, zdržel se, Přijato. Pozměňovací nebo 9 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Pozměňovací návrh 10 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Pozměňovací návrh 11 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro kdo je proti? Držel se? Přijato. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 36 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 13 a 14 můžeme hlasovat dohromady, ano. 13 a 14 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 15, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Další bylo staženo, čili šestnáctka, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 17 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 18, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 38 může být odhlasovat jako dodatek k dvojice, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. A teď úvodní ustanovení. Teď se tedy zeptám vás všech. Pan Harto předložil 16 pozměňovacích návrhů. Mohu je všechny nechat odhlasovat v bloku? Kdo je pro pozměňovací návrhy, které předložil pan Hartong pro úvodní ustanovení? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To znamená, že byly všechny zamítnuty. V tom případě se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Pak se dostáváme k číslu 35. Jan Kozlovský. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Taky přijato. A teď se dostáváme k elektronickému závěrečnému hlasování. Hned to spočítáme. Mhm, okay. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. 25 plus 2, 1 proti, čili 2 se zdrželi, 1 proti, 28 pro, 25 proti, ne, pardon, 25 pro, jeden proti, 2 se, se zdrželi. Výborně. A teď se dostáváme k doporučení eh, pro Evropskou vnější službu, eh, co se týče organizace. S, um... Zpravodajkou je paní Nadežda Něnsky, která tady dnes není, ale to nevadí, budeme o tom hlasovat. Pozměňovací návrh číslo jedna. Kdo pro? Kdo je proti? Ověříme to elektronicky. jsme u pozměňovacího návrhu číslo 1. Je to k odstavci 1. Reimer. Und Mr. Morganti drei. Und da ist eine. Okay, so. Alle, aber, ja, sonst haben alle ab. Jinak asi všichni hlasovali. 17 pro, 14 proti, takže přijato. Pozměňovací návrh číslo 2. To je kompatibilní s ostatními. Kdo je pro? Pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je proti? To je jednoduché. Kdo se zdržel? to. Teď se dostáváme ke kompromisu A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 3, kompromis B. Kdo je pro? Kdo se zdržel? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Potom se dostáváme k odstavci 3, pozměňovací číslo 10, tady je ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Číslo 11, kdo je pro? Tady je také ústní pozměňovací návrh, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Číslo 12. Je to odstavec 4. Pozměňovací číslo 12. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. Číslo 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo 14. Kdo je pro? To je na dvě části, takže nejprve, kdo je pro část 1? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 15. Nejprve první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Číslo 16, kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se. Přijato. Číslo 17. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. A teď závěrečné hlasování. Prosím, elektronicky. Můžete hlasovat. Končím hlasování. 28 pro plus 4, takže 32 pro celkem. Jeden proti, jeden se zdržel. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu. Okay. Also jetzt kommen wir zum Fisch. Teď tady budeme mluvit o rybolovu. Jde tady o dohodu s Madagaskarem, o rybolovu. O tom už jsme tady minule hovořili a řekli jsme tehdy, že že bychom mohli odsunout hlasování o této zprávě. Tedy, abychom nehlasovali proti, ale abychom to hlasování odložili. A proto bych vám teď chtěla předložit následující květu k hlasování. Rozpočtový výběr vyzývá výbor pro robo, rybolov, aby parlament odložil schválení do té doby, než proběhnou demokratické volby na Madagaskaru a než bude znovu obnoven, eh, obnoveno demokratické zřízení. Takže odsouváme naše rozhodnutí, ano, ne, k této dohodě až do okamžiku, kdy proběhnou volby, také ve světle toho, jak ty volby dopadnou na Madagaskaru. Kdo je pro toto odložení? Pan Hartung se hlásí o slovo?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 Versuchs. Also wir können natürlich, wir können natürlich das Ganze jetzt verschieben. Můžeme to samozřejmě odložit až na závěr naší schůze, potom to můžete dostat všichni písemně, ale já samozřejmě bych to mohla ještě jednou pomalu přečíst, tak aby to všichni uslyšeli ve svém mateřském jazyce, pokud s budete souhlasit, a potom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 Herr Hartung, reicht Ihnen das? Pane Hartongu, stačí vám to? Tak to. Ten překlad byl eh, vynikající, za ten děkuji. Ale rád bych ještě před sebou viděl ten oficiální text, o tom jde hlavně. Ale jinak s tím mohu souhlasit. Okay und der offizielle Text, dem wir dann zugestimmt haben, der steht dann im Protokoll. Ten oficiální text se samozřejmě dostane také do zápisu z této schůze. Kdo je tedy pro tuto větu? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ja, ja. I understood, I understood. You are against democratic structures. Ja, ja, ja. More or less. More or less, yeah. More or less. okay. Um, die nächste Abstimmung. Následující eh, bod, o kterém budeme hlasovat, eh, se také týká rybolovu. Také je to dohoda o partnerství eh, v odvětví rybolovu. A v tomto případě se jedná o Mauritánii. Budou muset hlasovat dvakrát nebo třikrát. Nejprve poslední odstavec, k tomu přišel pozměňovací návrh číslo jedna od Giovanniho laby Kdo je pro tento pozměňovací návrh? To ověříme elektronicky, takže můžete hlasovat. Ach, um Gottes Willen. Reimer ist Reimann stimmt gar nicht ab. <laughs> der, ist, der ist froh, dass er keine Karte hat. <laughs> so. Okay. Takže výsledek je jasný, nemusíme k tomu dopočítávat ty ostatní hlasy. Bylo to zamítnuto a teď budeme hlasovat přijetí protokolu o rybolovu, kde pro. Kdo proti? Kdo se zdržel? Takže přijato a teď závěrečné hlasování elektronicky. Bitte elektronisch, so wie es denn dann möglich ist. 2. Mhm. Und die zwei dagegen, genau. Also. Äh, 23. Takže 23 hlasů pro, 11 proti, 1 se zdržel. Tím to také eh, bylo všechno přijato. Tím jsme vyčerpali hlasování, protože Doch. Monika, lass mal bitte Giovanni eben, das gibt doch einen Transfer. A přesto jsme tady ještě našli jeden převod. Je to převod na rok 2013 a zpravodaj nám řekne, jestli máme hlasovat pro nebo proti. lo storno è relativo al trasferimento di risorse. Eh, to se týká převodu zdrojů ve prospěch přímých plateb zemědělcům. To je první pilíř. Jde tedy o příjmy, které pocházejí eh, z restrukturalizace eh, cukrové řepy v Evropě. počítá se s uzavřením koncem roku 2012. Počítalo se tím takto, ale je to převedeno do rozpočtu na rok 2013. Když budou zůstatky, budou takto použity a já tedy prosím o převod do režimu přímých plateb. Tato téma, lépe řečeno, e, toto žádost už byla jednou předložena. Myslím, že s tím není žádný problém a můžeme o tom hlasovat. Wenn wir unserem Berichterstatter folgen wollen, Chceme-li se připojit e, k našemu panu zpravodaji, prosím, abyste to dali na jeho rukou. Kdo je proti? Zdržel se? s jedním hlasem proti přijato tímto způsobem. A teď jsme skutečně dospěli ke konci našeho hlasování a budeme postupovat dál v našem programu. A sice přecházíme k bodu číslo 7, kde musíme také odevzdat stanovisko Myslím, že to musíme dát výboru pro zaměstnanost. Derek Von je eh, naším zpravodajem. Jedná se o no, vlastně nejchudší osoby. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Jak jste správně řekla, eh, je to stručné stanovisko pro výbor pro zaměstnanost. Já jsem se snažil Eh, najít několik eh, důležitých témat, která se týkala samozřejmě rozpočtových záležitostí. Já vítám vytvoření tohoto fondu, eh, který nahrazuje předchozí Food Distribution Aid Program a rozšiřuje pole působnosti tohoto programu, čili už je to nejenom potravinová pomoc, ale také materiální pomoc třeba pro děti, pro děti v chudobě a podobně. Eh, na summitu 7. 8. února eh, bylo eh, toto takto doporučeno s tím, že komise by do budoucna měla používat peníze z ESF a vlastně tedy by to do budoucna takto mělo být. Pokud je o celkové sumy, Tři a půl miliard milionů eur znamená, že v současné době je vlastně k dispozici 800 milionů eur ročně a navrhuje se 350 milionů eur ročně. Někteří kolegové eh, hovořili o tom, že by bylo dobré zauchovat těch 3,5 miliardy, eh, tak jak to bylo v existujícím fondu a ve stanovisku hovoříme o administrativní zátěži vyplývající z nového návrhu. Eh, je to, eh, fungo, je to tedy financováno nadále z ESF, čili eh, chceme se postarat o to, aby tady nebyly překážky na cestě například pro nevládní organizace nebo humanitární organizace, které by mohly také dostávat peníze z tohoto fondu. Dále intervenční zásoby, podle mého stanoviska, by také měly být využívány zdarma. Eh, jinými slovy, bylo by to vlastně něco dalšího, co by se přidalo k tomuto programu a nevycházelo by to z rozpočtu členských států. V návrhu číslo 9 nevyužité eh, finanční zdroje by měly být ponechány a dány k dispozici Eh, členským státům. Bez pochyby některé členské státy nebudou chtít tento program vůbec použít a ti by přišli o eh, tyto peníze. Peníze by se pak zpět poslali do centra, čili mělo by být umožněno dalším členským státům, aby těchto peněz využili právě pro tyto účely. A pak je tady ještě otázka spolufinancování. Komise navrhuje eh, pětiprocentní spoluúčast eh, a 15% spoluúčast. Eh, probíhala na toto téma diskuse, eh, jsou tady pozměňovací návrhy, vyškrtává se tady zmínka podle pozměňovacích návrhů na tuto spoluúčast v duchu této diskuse. To znamená, že by v té, o této věci nebylo nutné diskutovat s Evropskou komisí dále. Já bych uvítala jakékoliv eh, názory, které byste k mému stanovisku měli, pokud možno prosím dnes, protože zítra už nastane další fáze. Děkuji mnohokrát. Máte k tomu ještě nějaké, ještě teď nějaké připomínky? Giovanni, ano. Potom Jan Kozlovský. Takže nejprve Jan Kozlovský, potom Giovanni Lavia, Dominik Chike a Manuel. Dobře, Napíšeme to. E, Podobně jak zpravodajce, uvažám, že... Děkuji vám, paní předsedkyně. E, taky se domnívám, že využití tohoto Evropského fondu pomoci pro nejvíce postižené mm, osoby chudobou je skutečně důležitý proto, abychom s ohledem na cíle Evropy 2020 snížili. Domnívám se, že realizační systém a systém účtování pro pomoc byl zjednodušen co možná nejlépe a myslím si, že ten systém, tak jak ho navrhujeme teď, je dobře koncipován, zejména co se týče rozdělování prostředků. Už to tady zaznělo 2,5 miliard prostředků, jak si sečteno na všechny státy dohromady a jedná se o vzájemnou podporu. Charakter prostředků. Já se domnívám, že tady Eh, bychom mohli postupovat podle článku 31 návrhu komise, eh, kde by bylo možno navrhnout stoprocentní použití a pak prostě jít podle postupu, který navrhuje komise. To znamená automatické použití řešení pro politiku soudržnosti. To by byl trochu jiný charakter a možná, že by to bylo ne zcela v rámci tohoto fondu. Čili pro jednodušší provedení mm, eh, pomoci prostředku z tohoto fondu bych se spíše řídil článkem 41 A pak bych měl ještě jednu otázku, protože se tam objevuje také eh, pojem rizika, čili vysvětlit to a faktory, které třeba vysvětlit pro rozdělení prostředků do nejrůznějších členských států. To je třeba také zohlednit, jak to vypadá s eh, chudobou a s čísly. A na závěr bych eh, chtěl ještě jednou zdůraznit, že je důležité, aby členské státy tento fond během krize financovaly a abychom pomohli těm nejpostiženější a proto jsem pro stoprocentní financování. Děkuji mnohokrát. Teď Giovanni. Grazie, Presidente, Come i colleghi. Děkuji, pane před, paní předsedkyně. Jak víte, tento program pomoci nejchudším osobám. byl dříve eh, začleněn do společné zemědělské politiky. Šlo o to použít eh, produkty, které byly staženy z trhu a které byly dány k dispozici těm nejchudším díky eh, strukturám, které spravovaly pomoc a podporu. V současné době program se přemění a bude se, budou se e, k potravinové pomoci přidávat ještě další formy pomoci, čili to bude skutečně forma sociální pomoci. Jde o rozšíření této činnosti a současně také snížení zdrojů. V předchozím období 2007 až 2010 jsme měli mnohem vyšší sumu, eh, než je to v současné návrhu. Komise nám dává 2,5 eh, miliardu pro celé toto období. To znamená, že vlastně ztrácíme 30%, jednu třetinu, 30% méně zdrojů a přitom nejde jen o potravnou pomoc, ale o skutečně celkovou sociální pomoc. My jsme naopak chtěli eh, zvýšit eh, míru spolufinancování, protože v některých případech se tady vytváří vlastně překážka pro realizaci tohoto programu. To všechno je e, správné, ale ty jednotlivé body se tak trošku vyvracejí navzájem. Myslím si, že v rámci programu je třeba klást důraz na ty nejdůležitější aspekty. A upozornit na primární potřeby eh, obyvatel, to znamená potravinovou pomoc. A tak bychom měli formulovat tento návrh. Souhlasím s tím, co řekl Derek o míře spolufinancování. Bylo by dobré řídit se tady jeho návrhy. Pokud je o celkové zdroje přiřazené k tomuto programu, Myslím, že nesmíme zapomínat, že prožíváme období krize a počet eh, chudých nebo nejchudších osob stále roste, zejména v posledních letech počet velice narostl. Chceme jim eh, pomoci více, ale mít na to méně peněz a to v období krize. Tak eh, já myslím, že je třeba opravdu toto nějak upravit eh, a musíme postupovat podle návrhu navrhovatele. Ehm, děkuji mnohokrát teď Izabel. Merci, Madame la Děkuji mnohokrát. Votre projet de rapport. Děkuji za tento návrh stanoviska. Já zcela sdílím jeho obsah a děkuji Eh, za jednoduchou přístup k celé věci, to je velmi dobře. Eh, snažíte se to jednoduše v textu říci a to jsem ráda. Také s vámi souhlasím ve věci různých nebezpečí, nebezpečí spolufinancování, souhlasím i s řečníkem, který hovořil přede mnou. Myslím si, že je to období, kdy už jsou velké finanční eh, problémy a e, bez zesporu je také více osob, které e, mají potřebu takové pomoci. Je stále více a více osob jen těžko čelí e, této krize. Bylo by opravdu škoda, kdyby vlastně tyto osoby byly postiženy dvojnásobně. Já také sdílím názor e, ve věci konkrétních částek. E, v rozpočtové oblasti máme ambiciozní návrh, odvážný návrh, několik drobných změn by to vyžadovalo, ale já celkově sdílím e, tyto názory. O to spíše, že Eh, stanovisko rozpočtového výboru, které je tady, řekla bych, takové odborné, se dotýká aspektu, který se týká podpory těch, na které nejvíce dopadají škrty a úspory v členských státech. Stále více a více osob v Evropě je obětí úsporných opatření eh, a mm, je, bylo by tedy paradoxní, kdybychom my eh, vlastně říkali, my jsme za to částečně odpovědní, ale dáme tady určitá omezení, Eh, aby bylo méně peněz pro ty, kteří jsou vlastně eh, obětmi úsporných opatření, které hlavně prosazuje Evropa. To by bylo paradoxní a bylo by to sociálně velice nespravedlivé. To je také důvod, proč v tomto stanovisku eh, tyto aspekty podporuji a nebudu mít pozměňovací návrh k tomuto návrhu textu. Děkuji. Danke sehr. Jetzt Dominik. Dominik. Merci, Madame la Présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já děkuji Darekovi za jeho návrh a souhlasím s ním. Všechno, co jsem tady doposud slyšel od kolegů, mně připadá zcela odůvodněné. Zejména to, že se vlastně navrhuje méně peněz na mnohem větší podporu. Jednak je tady zeměpisné rozšíření, to připomínám. Dále se zvyšuje, bohužel se kvůli krizi zvyšuje počet lidí, e, kteří pomoc potřebují. E, místo, abychom e, rozpočet zvýšili, tak ho snižujeme. Eh, já chci předložit konkrétní problém. Jak víte, kampaně pro potravinovou pomoc jsou většinou navrhovány v září, začátkem školního roku. A začne to pak někdy v říjnu, v listopadu teprve opravdu fungovat eh, až vlastně pro ten, hlavně ten další rok. A současný mechanismus je takový, jak se s ním počítá v učiněné dohodě, že to bude končit koncem roku 2013. Já kladu otázku, kdyby náhodou nebyl rozpočtový rámec eh, nebo rozpočtová podpora pro toto nařízení k eh, začátku školního roku, k tomu měsíci září, co se stane nebudeme, nebude to tak, že bychom měli méně peněz pro více lidí. Bude to tak, že nebudeme mít vůbec žádné peníze pro více lidí. Jestliže Eh, se to nepodaří schválit do září, jestliže se nepodaří schválit ani rozpočtový rámec, ani finanční výhledy, pak prostě bude nemožné, aby nevládní organizace, které většinou takovéto eh, programy spravují, prostě nebude vůbec možné mít celý ten program na rok 2014. A je tady riziko, že dojde ke skutečné katastrofě, protože je dost pravděpodobné, že nebudeme mít eh, vlastně takové výhledy, a je dost pravděpodobné, že v těch podmínkách nebudeme mít vůbec žádné řešení pro ten další rok, pro příští rok. Já tedy e, se ptám a vlastně dělám návrh pozměvacího návrhu. Zda eh, by eh, nebylo dobré obrátit se na ESF, zda by alespoň přechodně, po takové přechodné období nebylo možné eh, tam eh, alokovat určité peníze. Ja, vielen Dank. Ich sehe schon das Děkuji mnohokrát, už vidím ten problém a myslím si, že musíme eh, radu se snažit přesvědčit o tom, aby do září eh, bychom dospěli k dohodě. Myslím si, že tady to nebude sporné. Samozřejmě existovaly státy, mimo jiné i můj, který chtěli celý tento program odstranit eh, které chtěli tento program odstranit, promiňte. A teď se přihlásil Frederik Orn, pak José Manuel a pak Jürgen. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Především chci poděkovat zpravodaji Darekovi za jeho návrh zprávy stanoviska. Eh, eh, je to tedy stanovisko rozpočtového výboru pro výbor pro eh, zaměstnanost. Já jsem velice rád, že se tento fond pomoci nejchudším osobám prodlužuje, že by měl tedy existovat trvalé a také se rozšiřuje jeho pole působnosti. Ale měli bychom dát pozor, jak tady řekl několik kolegů, abychom nedopustili snížení objemu prostředků, jak už tady bylo řečeno, je to nedostatečné pro pokrytí těch různých potřeb. Myslím, že je třeba uchovat si prioritu pro potravinovou pomoc eh, jak konstatujeme v našich zemích, eh, je jí velká potřeba, zejména z lokálního hlediska. Dále otázka definování cílové veřejnosti. Nesmíme být příliš restriktivní při definování cílové veřejnosti. A konečně otázka eh, spolufinancování, o tom tady byla řeč. Myslím skutečně, že tady je určité riziku, určité nebezpečí, aby to náhodou nebrzdilo budoucí použití tohoto fondu. Na druhé straně jsou-li země, které si přejí doplnit tento rozpočet, eh, tak na dobrovolné bázi by měly mít tuto možnost, čili spolufinancování nikoli povinné, ale dobrovolné, aby se mohla ještě dále zvýšit tato pomoc. A už na závěr jenom chci říci, že je třeba zabránit tomu, že by došlo k přerušení zásobování fungování potravinových bank. Eh, od 1. ledna 2014 by měla existovat možnost pomoci prostřednictvím buď ESF nebo jiného fondu, ale eh, eh, měla by existovat hlavně, ať nedojde k přerušení této pomoci. Ja, vielen Dank. Ähm, es ist ja sowieso... Děkuji. I tak je otázkou, jestli bych spíše neměli silovat toto jinou cestu, dvě a půl, eh, vybavit to částku ve výši 2,5 milionu, stejně tak nebude stačit. Jose Manuel? Děkuji vám. I já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji. Myslím, že se obecně shodujeme eh, na postoji k jeho zprávě, souhlasím také s předchozími řečníky. Co se týče strategie do roku 2020, ta obsahuje cíl, aby se snížil počet nejchudších osob v Evropě o 20 milionů a to přímo souvisí s tímto programem. 20 milionů chudých je cíl, který byl už překonán, teď už eh, je těch chudých mnohem víc v důsledku krize a proto bychom měli být eh, flexibilnější. Tehdy to mělo představovat 25%, nebo snížení o 25%. A proto bychom měli většině dostatek prostředků na to, abychom tento cíl snížili. Nejde už o 20 milionů, je jich teď mnohem více. A potom je potřeba odpovědět další otázku, která ne úplně souvisí s činností tohoto výboru. Tento program by měl nahradit ten předchozí eh, program potrovinované pomoci. A spolufinancování z tohoto nového programu, který je širší, by měl být stoprocentní. A je to také eh, způsob, jak se zbavit eh, zemědělských přebytků. Co se s nimi tedy děje? Co se, eh, jak se nakládá s těmi přebytky zemědělské produkce? Možná si vzpomínáte, že soudní dvůr vynesl rozsudek v tom smyslu, že zemědělské přebytky není možné dále využívat. Ale Evropa, která chce efektivně využívat své zdroje, tak eh, určitě se nemůže spokojit s tím, že bychom eh, něco takového nevyužívali. Měli bychom tedy najít nějaký právní mechanismus, jak eh, ty přebytky využívat. Já nevím, kolik jich je, nebo co se s nimi teď děje. V každém případě podporuji tuto zprávu. Ano, děkuji, to všechno je pochopitelné, ale jedna věc je jasná. Máme tady ten nový návrh Fondu Evropské pomoci a to právě proto, že Soudní dvůr byl toho názoru, že to není úkolem společné zemědělské politiky pomáhat těm nejchudším v Evropské unii a poskytovat jim potravinou pomoc. Kdybychom teď ještě eh, dodatečně to měli měnit, tak eh, potom bychom měli požádat Evropskou komisi, aby znovu předložila návrh s tím, co se, aby tedy vysvětlovat, co se děje s těmi eh, zemědělskými přebytky ale nedovedu si představit, že by Evropská komise byla v krátké době připravena s tím něco dělat a myslím, že jinak my s tím nic nenaděláme. Jirgen, děkuji, Juto. I já děkuji panu zpravodajovi za odvednou práci. Myslím, že mnoha bodů s ním je možné souhlasit, ale Chtěl bych se ještě vrátit k otázce těch eh, zemědělských prostředků. Já si myslím, že z pohledu rozpočtové systematičnosti by bylo eh, možné něco takového odůvodnit, protože to dává smysl, ale můj problém je, že nevíme přesně, jestli ty peníze byly eh, převáděny na tyto účely, to možná ví někdo jiný. A potom ty prostředky budou muset být převáděny, protože jinde se budou muset škrtat. A tím nám vystává jeden zrodečný problém. A chtěl bych dodat, že ta částka je příliš nízká. Máme tady obrovské dopady krize v některých zemích, když se podíváme na Řecko, tam je to nejhorší, ale v dalších zemích je to podobné. Stoupá podíl chudých osob eh, ve společnosti, eh, vzrostl počet těch eh, míst, kde se vydávají, vydává jídlo pro nejchudší a proto si myslím, že je nesprávné částku takto redukovat a proto si myslím, že to bychom měli velmi jasně vyjádřit. A ještě poslední poznámka k tomu spolufinancování, to mohu mm, potvrdit, to, co tam pan Pravda napsal a já bych to tedy rád takto vypíchl. Děkuji. O nějakých převodech eh, nemůže být řeč, protože toto je, to teď bude nový víceletý finanční eh, rámec, eh, v rámci něhož ten program bude fungovat, ale nemám pocit, také nemám pocit, že by tady byl dostatek prostředků pro tento program, a to bez ohledu na to, že když se podíváme na ten text, tak je to vlastně pod program ESF. A víme, jak to potom skončí, když to je jako podprogram, tak když potom vzroste potřeba, tak se to může brát těch peněz ESF. Takže se to převádí z jedné strany na druhou. To je naprosto jasné. A proto je to trochu problematické. Hlasí ještě někdo o slovo? Pan zpravodaj na závěr. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat kolegům za jejich příspěvky. Myslím, že byly všechny velmi užitečné a sympatické. Nejprve k tomu, co říkal Jan, já s ním naprosto souhlasím. Myslím, že ta pravidla týkající se nevládních organizací a, a charitativních organizací jsou příliš složitá, že to spíše odradí. A e, je tady celá řada technických věcí o různých termínech a žádostech a tak dále. To bychom měli zjednodušit. Potom Giovanni upozorňoval na to, že těch prostředků je málo, že nebudou stačit nikomu, chceme udělat, eh, poskytnout více pomoci, ale těch peněz na to méně. A proto bychom se měli zamyslet nad našimi prioritami. Vzhledem tomu, že chudoba vzrůstá, tak musíme pokryt eh, více potřebných a tím se vracím k té celkové částce, která je na to věnována. Teď je to eh, omezeno na, ze 3,5 na 2,5 miliardy, tož tedy je problém, jak mnozí říkali. Další otázkou je spolufinancování, o tom hovořilo několik kolegů. Já osobně bych tam rád viděl stoprocentní financování, eh, ale když se vrátíme zase k té celkové částce, která byla seškrtána, tak eh, to je problém, protože mm, na to peníze eh, nebudou na všechny ty projekty. Je to předmětem jednání, možná, že bude možné dospět k nějakému kompromisu a možná tam zabudeme nějakou flexibilitu u té částky a to se týká i toho financování. kde například ty nejchudší státy by mohly získat 100% a ty bohatší e, méně. Eh, každopádně to jsou velmi obtížné věci a jsou to přesně ty věci, které by měly být předmětem jednání budoucnosti. Tolik tedy ode mě ještě jednou. Eh, děkuji kolegům, se ta diskuze byla velmi užitečná a také počet lidí, kteří v ní vystoupili, ukazuje, že to zbuzuje velký zájem a jsem velmi rád, že mě podpořili. Ähm, Děkuji mnohokrát. Do zítra do 12. můžete předkládat pozměňovací návrhy pro ty z vás, kteří by ještě chtěli. A 26. března budeme hlasovat o našem stanovisku, aby to potom mohlo být dostatečně včas ve výboru pro zaměstnanost. Tím se dostáváme k bodu 8, kde se jedná o výměnu názorů týkající se možnosti financování z Evropského fondu global, pro globalizaci a týká se to jednoho italského případu. Naším zpravodajem je Federik Dan. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já budu relativně stručný. Chci upozornit na to, že tato žádost se týká 1510 eh, pracovníků v oblasti eh, elektrických spotřebičů. Jde o 7 milionů 750 eur, tisíc eur a jde tedy vlastně o, využití 5 milionů eur z fondu globalizace. Já tedy navrhuji ve své zprávě, eh, aby tato podpora byla poskytnuta. Vím, že jsou pozňovací návrhy, které připravuje eh, komise pro zaměst... výbor pro zaměstnanost a které bychom měli eh, v nejbližších dnech dostat. Tak myslím, že to je bod, který si zaslouží podporu. Gibt es ein von je tady někdo z kolegyň či kolegů, kteří by se chtěli k tomu vyjádřit nikole? V tom případě mi zbývá jenom říci pozměňovací návrhy eh, k naší zprávě. Můžete podávat opět do zítra 12 hodin a potom 20. a 21. budeme ve výboru hlasovat protože pravděpodobně tedy 20. protože 21. se bude hlasovat v Envy, což je samozřejmě důležité. A potom se dostáváme k bodu 15, a to je politika v oblasti budov. Spravodajka mi signalizuje, že nemáme žádné nové body eh, k politice v oblasti budov. A protože tedy právě zpravedajka pro celý rozpočet se nám ztratila, tak se zeptáme zpravodajkyně pro menší rozpočty jako rozpočtu parlamentu, jak to vypadá. Takže Moniko, a tím se dostáváme k bodu 6. Milá paní předsedkyně, eh, dnes nejsou ještě žádné velké novinky. Já jsem kolegyním a kolegům odevzdala takový první návrh k, odhadn, k těm prvním odhadům, kde jsem ve stěžejních bodech uvedla něco z toho, co jsme dali dohromady v této společné pracovní skupině jako ku příkladu úsporná opatření, která, na kterých jsme se dohodli. Dále navrhujeme některá strukturální opatření, stejně tak, jak to také eh, provedl generální tajemník našeho výboru a potom chceme prostě o těchto odhadech v klidu hovořit. Nechceme dospět k nějakým před nebo urychleným rozhodnutím, ale to jsou jenom odhady a chceme potom o tom hovořit a poradit se. To jsou odhady, které mají sloužit eh, tomu, aby pomoc poslancům se zlepšila a abychom prostě pomohli a podpořili kolegyně a kolegy. Jde-li například o posouzení a schopnost posuzování nových směrnic a nových nařízení, jakož i prostě posuzování ze strany specialistů uvnitř Evropského parlamentu, jak je možné tady prostě dostat pomoc. Víme, že v rozpočtu se nacházíme na konci legislativního období, což znamená, pakliže na to nahlížíme ze strany, tedy po to, co nám řekla legislativní zpráva, 2,20 navýšení výdajů budeme mít výlučně proto, že v roce 2014 dojde ke změně legislativního období, to znamená 2,2 navýšení rozpočtu eh, vlastně bude jenom proto, že budeme mít volby, že odcházejí kolegyně kolegové, že tady máme finanční povinnosti právní povahy a že přijdou noví kolegové, nové kolegyně a samozřejmě budeme je muset tež, nebo parlament je bude muset finančně vybavit. A poté jsme také v diskusích upozornili na to, že v normálním rozpočtu, to znamená mimo eh, změny legislativy, já jsem velice trvala na tom, abychom zůstali pod mírou inflace. Předsednictvo navrhuje, abychom pro navýšení eh, platu zaměstnanců nebo nějaké rozpočtové prostředky jiné, nevzali v pohled, eh, nevzali v potaz ani 1,2 procent, ale abychom počítali s mírou inflace 1,3 protože to by bylo jaksi více v souladu s realitou. Teď tady máme ještě, musíme zaplatit za celý rok 13,6 milionů v souvislosti s přistoupením Chorvatska, protože musíme finančně vybavit kolegy, kteří přijdí a samozřejmě budou s tím spojeny další náklady. Se vstupem Chorvatska potom jsem do té zprávy ještě také přijala, že dojde eh, k novému entsprechend dem, weil daraus ergeben sich natürlich dann ähm, entsprechende Veränderungen. K novým zaměstnaneckým předpisům, eh, že tady bude muset dojít eh, k velké míře úspor a Eh, jakmile bude jasné, k jakým změnám dojde, že dostaneme naprosto exaktní roadmap, abychom viděli, jakým způsobem se toto bude realizovat v Evropském parlamentu. To se týká otázek začátku penze, začátku důchodu až k úpravě dovolené, víkendu a tak dále. A to vlastně je v souvislosti se zprávou kolegyně Roth Beirendt. A potom tyto nové úpravy samozřejmě budeme diskutovat i tady. Ve srovnání s rozpočtem, který máme na konci tohoto legislativního období, budeme jsme měli v roce 2009 také konec legislativního období, čili tady můžeme udělat srovnání. Tady jsme očekávali navýšení před 5%. To teď bohužel není ta. V krizovém období eh, musíme být daleko opatrnější, ale samozřejmě eh, ty přechodné částky nelze pomíjet. kdyby kolegy kolegyně a kolegové souhlasili. Ráda bych tedy také se zeptala na tyto přechodné náklady nebo náklady převodu jakým způsobem tyto právní závazky nějak jim dostat, protože my je změnit nemůžeme. Jinak zítra mám radost toho, že mohu jít k eh, tomu eh, dohodovacímu řízení a až do prosince budeme diskutovat v naší smíšené skupině Eh, ty body, které nám předložil, a které předložil generální tajemník s místopředsedy. Dovolte, abych se zmínila ještě o jednom bodu a to je budova KAT eh, Konráda Adenaura, tedy v Lucembursku, kterou velice sledujeme. Zdá se, že teď je to skutečně velký úspěch a úsporná opatření byla dodržena a že zůstáváme pod plánovaným rozpočtem, to znamená, je možné dosáhnout významných úspor takže tvrdošíností e, dostatečnou jsme to sledovali a bylo to korunováno úspěchem. Zdá se, že teď to relativně rozumně funguje a doufáme, že již nezažijeme žádná nepříjemná překvapení a že za několik týdnů dojde prostě k úspěšnému předání nebo výběru veřejného řízení zejména co se týče rozpočtu parlamentu. Musíme sepsat všechny naš, veškeré naše úspěchy, než půjdeme a budeme říkat, musíme šetřit ještě více. George se přihlásila potom Edit. Uh, thank you, yes, and thank you, uh, Monika, for that. Já chci poděkovat Monice za tyto aktuální informace. Nejprve k budově KAT, tady jsme asi byli do určité míry úspěšní protože ty první nabídky byly o 30% eh, nad stanovený rozpočet, ty druhé nabídky byly o 10% nižší než ten eh, schválený rozpočet. Takže to úspěšné bylo. Co se týče celkového rozpočtu, já si uvědomuji, že to jsou určité jednorázové náklady, které musíme pojmout vzhledem k volbám, ale já si myslím, že bychom pořád ještě měli hodně tlačit na to, aby ty návrhy, které předsednictvo přijalo, tak aby nepřesáhly míru inflace. Já si uvědomuji, že administrativa parlamentu se e, zasadila o to, aby to bylo minimalizováno, ale já si myslím, že pořád musíme trvat na tom, e, a, že nemůže ty náklady být eh, výš, vyšší než je míra inflace, takže bychom se měli podívat na všechny rozpočtové kapitoly, abychom eh, to navýšení eh, snížili co na nejmenší možnou úroveň. A zítra začne diskuse v rámci pracovní skupiny předsednictva a také s generálním tajemníkem. Děkuji vám. Edit. Já jsem eh, ráda, že teď mohu mluvit jménem socialistů. My jsme teď měli pracovní skupinu. Já bych chtěla požádat sekretariát tohoto výboru, aby lépe eh, dodržoval eh, lhuty pro přípravu těch dokumentů. Ty eh, odhady přišly teprve dnes dopoledne. Měli bychom se znovu zamyslet nad tím, jak ty postupy fungují. Já vím, že to je složitá věc, já vím, že to rozhodnutí se také ještě nedorazilo, ale pokud chceme zajistit velkou většinu pro tuto zprávu, tak bychom měli splnit eh, ty minimální požadavky na přípravu těch věcí, aby se s nimi eh, členové tohoto výboru mohli seznámit včas. Neměli bychom se držet toho názoru, že ti, kteří ty, eh, ta čísla předkládají, jsou ti hodní a naši zpravodajové Monika a další jsou ti padouši, kteří eh, jenom chtějí škrty a nic jiného. Takže já vítám eh, navrhovanou zprávu. Je tam několik dobrých věcí. My k tomu také předložíme eh, včas pozměňovací návrhy. To číslo 38% je podle mě příliš vysoké, nevím, jak to veřejnosti vysvětlíme. Měli bychom tedy lépe odůvodnit eh, jednotlivé kapitoly. A také bychom měli hrát další úspory, takže jakékoliv rady eh, sekretariátu by byly velmi eh, vítané. A pak bych se chtěla zmínit o tom, že v návrhu zprávy je příliš mnoho podrobností o pracovní skupině. My si nemyslíme, že to je tak dobře, to protože ta společná pracovní skupina ještě pořád zasedá, ale i tak bychom jich chtěli vyzvat, aby ty návrhy byly předloženy ještě předtím, než bude zahájen rozpočtový proces eh, na podzim. A souhlasím také s řečníkem přede mnou, že tady došlo u těch nemovitostí k navýšení 18,3 milionů, což je jeden z největších navýšení v volebním roce. A byli bychom rádi, kdyby eh, tam v té zprávě bylo uvedeno, že toho, těch úspor u budovy KAT nebylo dosaženo eh, ze strany administrativy, ale bylo to dosaženo díky iniciativě našeho výboru. A úplně nakonec chci říci, že všichni se dodáme na tom, že ty peníze, které se musí vyplácet budou vyplácet té druhé polovině příštího roku, Po té, co odejdou někteří poslanci, budou skutečně muset být proplaceny, ale potřebujeme více informací o tom, kolik prostředků se vyplatilo v roce 2009 a kolik jaké platili členské státy. Neměli bychom zapomínat na to, že toto je nárůst na úrovni EU, ale ve skutečnosti to ani takový nárůst není, protože členské státy platily eh, před těmi předchozími volbami platy poslanců. Tady máme nárůst, který je nevyhnutelný, vzhledem tomu, že došlo ke změně celého toho systému. A možná, že bychom eh, měli vytvořit nějakou rezervu pro tyto účely pro příště, protože velmi těžko se to rozloží do rozpočtu v jednom roce. Ale měli bychom samozřejmě postarat o to, aby ty platby proběhly včas, protože chceme být vzorem pro ostatní zaměstnavatele. To byly hlavní body, které jsem chtěl říct jménem strany SAD. Děkuji mnohokrát. Máte jinak nějaké připomínky? Máme tady ano, ještě jednoho zpravodaje protože jinak eh, naše zpravodajka pro rok 2014 tu není. A pakliže uzavřeme tento bod, tak jsem se chtěla ještě eh, zeptat našich zpravodajů, kteří vyjednávají víceletý finanční rámec. A pak doufám, že mezi tím přijde naše zpravodajka pro 2014. Monika chce něco dodat, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Ještě jednou jsem chtěla eh, říct si něco o číslech, eh, o číslech, aby nám bylo jasné, o čem se bavíme. V současné době, když bychom srovnávali s minulým rokem, s ohledem na rozpočet jako takový, čili ne náklady legislativního období, leželi bychom pod rozhodnutími roku 2013. U rozpočtových položek dokonce e, existuje mínus. To znamená, tady vůbec nedošlo k žádnému e, navýšení a spíše k přesunům ve směru vědecké služby a v oblasti budov tady máme zase přesuny jenom proto, eh, že máme náklady za vlastní budovy, ale tím zase odpadly eh, hodně velkým způsobem náklady za nájem. To, co jistě již musíme zítra společně projednat v tom rozhodčím řízení, jsou ty přechodné náklady. Máme tady jeden rozdíl s rokem 2009. Konečně jsme odpovědní sami za sebe. To znamená, než jsme závislí na německém Bundestagu jako Německo a Rakušani za Bundesrat Naopak, na rozdíl od minulého legislativního období, prostě byl zaveden status poslanců a z toho prostě nyní vyplývá eh, také ta skutečnost, že už nejsme parlament, který by byl jaksi odkázán na služby národních parlamentů, protože největší část poslanců je pokryta vlastně tímto statutem nebo pracovním řádem pro poslance, ale musíme také nést své náklady. A předsednictvo musí eh, tady prostě dávat své návrhy. To, co by bylo nepříjemné, by bylo, kdybychom konfrontováni eh, s náklady, které jsme z čistého populismu do rozpočtu nezahrnali až potom budou existovat nějaké přechodné peníze, tak bychom ty peníze museli přesunout stejně tak, jako to dělá každý národní parlament z jakýchkoliv odůvodnění. A tady jsem chtěla poděkovat Editě Hercog za to, že se ještě jednou ptala na všechny tyto otázky, eh, na eh, to, jak ty přechody budou vypadat, na jakém základě byly tyto částky vypočát, vypočítány. Rozhodně je nemůžeme ignorovat a e, rozhodně to nebudeme dělat tak, že bychom e, změnili něco tím, že škrtneme nějakou rozpočtovou položku. A tím, že e, prostě příští rok je rok voleb, a to jsme se byli už minulý rok vlastně zajedno, jedno, když budeme mít prostě voličskou účast ani ne 40%, třeba 30%, no to si přece nepřejme, by bychom chtěli, aby lidé věděli, kdy se volby konají a abychom je odpovídajícím způsobem informovali a proto chceme být úsporní. Upřímně řečeno, já méně sázím na jednotlivé rozpočtové položky, ale spíše na strukturální změny protože to je jediná možnost, tak jak jsme minule taky viděli, jak můžeme uspořit finanční eh, prostředky. Protože vždycky škrtnout eh, trošku u každé, ho, u každé položky nic nepřinese. Eh, samozřejmě úspory tady musí být i z oblasti administrativy 1,3 jak už jsem řekla. A náklady, když to v roce 2009 byly 5,33 a neměli jsme přitom žádnou zemi, která dodatečně přistupovala. A teď v roce 2014 máme zvláštní rok, protože tady musíme postupovat velice pečlivě a musíme prostě udržet eh, všechno v chodu. Děkuji. Pravděpodobně budeme o tom hovořit více než jednou. Zítra v poledne to máme mezi 12. a 14. hodinou a pak uvidíme, kdy má rozhodnout vlastně předsednictvo. Příští týden? No, Oni vlastně to měli rozhodnout již minulý týden, e, proto jsme to dostali až tak pozdě, protože vlastně předsednictvo to nerozhodlo a proto došlo ke spoždění předání všech odhadů. E, takže zdá se, že 11. čili starý plán již nesouhlasí. 11. březen změna předkládání pozměňovacích návrhů. My také tedy máme eh, dobu pro předkládání pozměňovacích návrhů to do 11. března. Mhm. Ähm, darum habe ich die zwei Daten miteinander genannt. <laughs> Genau, bist du damit einverstanden mit... Souhlasíš s tím, nebo to máme posunout tu lhutu, takže o tom rozhodneme, pokud nikdo nebude protestovat. To znamená, že lhůta pro pozměňovací návrhy teď bude odsunuta na 15 hodin 12. března. Může to Edita Haně říct sama? March. good, Okay. Even better. Okay. Dann machen wir das so. Eigentlich müssten wir jetzt ähm, äh, zum äh, Kommissionshaushalt. Teď bychom äh, měli probrat äh, rozpočet komise rok 2014, ale paní Jensen je teď na jiném výboru a ta by tady u toho být měla. A pořád nám ještě zbývá bod číslo čtyři. Tady jde o víceletý finanční rámec. Už naposledy jsme o tom velmi dlouze diskutovali, ale já bych chtěl poprosit ještě zpravodaje, jestli by v tomto okamžiku nám chtěli říct něco nového, podrobnějšího, pokud mají nějaké informace. Možná, že jako první dáme slovo Ivajlovi. Uh, uh, Děkuji, paní předsedkyně. My popravdě řečeno nemáme nic zrovna nového. Uh, pracujeme na návrhu usnesení parlamentu. Dostali jsme určité první reakce a teď pracujeme na finalizaci textu. Já doufám, že zítra budeme schopni vám to rozdat pro konzultaci v politických frakcích. Ale v této fázi, myslím, nic k tomu už nemohu dalšího dodat. <laughs> Gut, also, äh, nichts. Dobře, takže nemáte co dodat. Jean-Luc také nic nemá. Nikdo nechce teď o ničem diskutovat, máme tady trošku problém. Protože jsme také mohli hovořit eh, o mandátu k trialogu, ale protože tady nemáme zpravodajku, Ja. Also gut, ich will ja hier nicht alle einfach nur aufhalten. Chci vás tady zbytečně eh, zdržovat. Eh, už jsme o tom diskutovali minulý týden ve čtvrtek, takže víme, o co jde, paní Jensen to také ví. Eh, příští pondělí máme zase zasedání koordinátorů, takže bych chtěla všem popřát zbytek dnešního dne a uvidíme se opět příští týden, tedy v pondělí.